Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já si uvědomuji, že už se připozdívá, ale nejdříve za všeho bych vám všem chtěl poděkovat za vaše otázky, protože si myslím, že to bylo jasné potvrzení, potvrzení toho, že pokud jde o odborné znalosti, tak tady máme skutečně celou řadu vynikajících expertů jak ve výboru pro životní prostředí a veřejné zdraví, ale také ve výboru, výro, výboru pro uh, průmysl, výzkum a energetiku. Takže eh, a projevilo se tady nejenom to, že jste odborníci, ale také, že se velice eh, pozorně věnujete eh, tomuto tématu, že vám záleží na evropských občanech a to se projevilo ve, v této diskuzi, ale také v práci těchto výborů, jak v předchozím funkčním období, tak v tomto novém. Já vím, že všichni se této oblasti věnujete už celou řadu let a že své odborné znalosti využíváte pro úspěch evropského úsilí v této sféře, což bude jistě naprosto nezbytné i v následujících pěti letech. Dnes jsme hovořili hodně o budoucnosti a já se s vámi mohu v těchto posledních několika minutách podělit o to, jak, jak se dívám na kritéria podle kterých vám, nás budou evropští občané posuzovat za dalších pět let. Evropský parlament a Evropskou komisi. Budou to jednoduché otázky. Podařilo se nám bojovat s klimatickými změnami, podařilo se nám poskytnout Evropě eh, dostupnou, cenově dostupnou a čistou energii, poskytli jsme našim občanům bezpečnost, solidaritu a důvěru v oblasti energetiky, podařilo se nám znovu nastartovat růst, Podařilo se nám na pomoci vytvoření nových pracovních míst. Připravili jsme Evropu na konkurenci v novém globalizovaném světě. A poslední kritérium, a to bude možná nejdůležitější, je, udělali jsme to evropským způsobem, to znamená ekologicky, pomocí udržitelných politik a také za využití a udržení vysokých sociálních standardů. A já vím, že nebudou asi existovat žádné snadné odpovědi na tyto velice obtížné otázky a bude nás posuzovat přísná porota, protože každý občan bude nejlepším soudcem toho, který může posoudit, jak se nám podařilo tyto ambiciozní cíle splnit. Ale jak už jsme dnes říkali, Samozřejmě ty výzvy jsou obrovské, ale jak už jsem řekl, věřím také, že Evropa v tuto chvíli je ve velice dobré pozici a má k dispozici veškeré mož- nástroje pro to, aby mohla provést všechny nezbytné změny. A já věřím, že společně s vámi, naším kombinovaným společným úsilím, se nám může podařit eh, ty změny provést. V předchozím období jsem pracoval v Evropské komisi, byl jsem odpovědný za eh, interinstitucionální vztahy, za vztahy s Evropským parlamentem. Jak všichni víte, pracoval jsem s výborem pro ústavní záležitosti, pro právní záležitosti. Úzce spolu, jsme spolupracovali na eh, konferenci předsedů výborů také s panem předsedou a když byl také předsedou Evropského parlamentu. A já velmi věřím v posílenou spolupráci mezi našimi dvěma orgány velmi podporuji strukturální dialog, to znamená, že chci velmi úzký vst- pracovní vztah mezi vašimi výbory a komisí, pokud jde o plánování naší práce, provádění naší práce a také pokud jde o hodnocení naší společné práce. A pokud si získám váš souhlas, tak nadále budu velice úzce spolupracovat s oběma vašimi výbory co nejlepším způsobem, co nejefektivněji a budu připraven sem přijít, kdykoliv budete mít pocit, že je třeba se mnou něco projednat. Samozřejmě budu také nadále pracovat jak oficiálně, tak osobně s vámi všemi, protože si myslím, že pouze společně se nám může podařit splnit všechny ty ambiciozní cíle, které jsme se na následujících pět let stanovili. Takže vám moc děkuji za všechny vaše otázky, děkuji vám za dobrou atmosféru během tohoto slyšení, velmi to oceňuji a pokud obdržím vaši podporu, tak se budu těšit na další spolupráci s vámi i do budoucna. Děkuji vám. Uh, thank you very Děkuji mnohokrát, říká pan Buzek, pane designovaný komisaři a místopředsedo za vaše odpovědi, za vaše závěrečné slovo a také za těch pět dní velmi pilné, pečlivé práce, abyste se připravili na naše slyšení. Děkuji všem kolegyním a kolegům, kteří sedí zde v sále. Děkuji mnohokrát za vaši trpělivost ale také jste projevili to, že eh, vám velmi vášnivě záleží na energetické unii. A za eh, Teď mám zprávu pro koordinátora výboru ITRE. Hodnotící eh, jednání proběhne zítra v 9.30, ještě před společným zasedáním s výborem ENVY. Děkuji mnohokrát také Giannimu Laviovi, spolupředsedovi našeho jednání. Děkuji. Děkuji, říká pan Lavia také. Pro informace pro koordinátory výboru Envy zítra začínáme brzy, už v 9 hodin máme hodnotící jednání a později potom to projednáme společně s koordinátory výboru ITRE, eh, abychom mohli tady závěreč, provést závěrečné hodnocení. Už je eh, pozdě na to, abych řekl mm, dobrou chuť k večeři, ale doufám, že ještě přece jenom ta dobrá večeře bude. Uvidíme se zítra.